Dámy a pánové, prosím o klid. Pokud máte potřebu se hovořit, tak to udějte prosím venku. Jako pravodaj pro Jižní Kavkaz bych tedy teď chtěl předložit svůj text a podělit se o ty hlavní body. Od zahájení eh, východního partnerství v roce 2009 Gruzie prokázala, že spolehlivým partnerem eh, usiluje o prohloubení svých eh, politických a ekonomických vztahů s EU přes tlak Ruska. Jak víme, Rusko například ohrožuje územní celistvost Gruzie. před eh, zahájením jednání a uzavření eh, dohody o přidružení, včetně uzavření dohody o volném obchodu, musí Gruzie také prokázat, že provádí nezbytné reformy, které budou nezbytné pro budoucí provádění například té dohody o volném obchodu. Po přípravné fáze, fázi byly v roce 2012 zahájeny rozhovory, ty byly ukončeny v loňském roce 27. června tohoto roku. Eh, také gruzinský parlament ratifikoval tu dohodu, takže prozatímně to platí od 1. září Ze všech východních partnerů je potřeba říci, že Gruzie došla nejdál ve reformě své ekonomiky. To proto, že gruzinská vláda se rozhodla brzy po té růžové revoluci zrušit všechny celní tarify a jednostranně zavedla jednostranný volný obchod s celým světem, což je Případ známý jenom z několika velmi málo zemí, například eh, Singapur to tak také udělal. Vznikla tedy paradoxně situace, kdy ta silnější, aspoň teoreticky, eh, evropská ekonomika se velmi přiblížila té gruzínské, která je mnohem menší a která je otevřená. Dnes se ta tedy nabízí nové možnosti tím, že se zavede reciprocita, tím, že Evropská unie zruší svá víza vůči gruzínskému dovozu. V případě do no, zón volného obchodu se ale stanoví podmínky také v jiných oblastech než jenom čistě obchod. tím, že obchod nelze čím dál tím eh, častěji oddělit od věcí, jako je udržitelný rozvoj nebo ochrana duševního vlastnictví. A také tomu i v tomto návrhu. Gruzie je tedy člen východního partnerství jako takový dostala privilegovaný eh, statut, který by měl usnadnit prohlubování vzájemných vztahů. Nicméně Gruzie ještě bude muset reformovat svou obchodní politiku, aby byla v souladu s evropským právem. Jim se umožní další modernizace ekonomiky pevně z evropské investice a e, celkově ten právní rámec bude předvídatelnější. TCFTA by měla posílit e, vzájemný obchod o 12 v případě gruzického exportu do EU a o 7,5 v případě dovozu z EU. Na straně EU dohoda vytváří nové obchodní a investiční příležitosti na stabilnějším trhu a dohoda o přidružení mě měla dosílit toho cíle, který si východní partnerství stanovilo, tedy stabilitu a prosperitu na východ od nás, což samozřejmě potřebujeme i v jiných oblastech tohoto regionu. A proto v našem návrhu navrhujeme, aby AFET eh, doporučil plenárnímu zasedání vyjádřit souhlas a doufám, že i vy to budete moci podpořit. A na závěr doprovodné ustanovení usnesení poukazujeme na další důležité věci. Například to, že provádění té dohody, a to je evidentní. A druhá naše poznámka se týká demokratické kontroly při provádění této dohody. Zejména role Evropského parlamentu by se neměla omezovat pouze na souhlas nebo nesouhlas. Měli bychom být pravidelně informováni o vývoji. a komise by tom měla zohledňovat. A proto v návrhu tohoto stanoviska vyzýváme komisi, aby monitorovala provádění této dohody a informovala Evropský parlament. Takže, pane předsedo, vážení kolegové, děkuji vám za pozornost a těším se na vaše poznámky a návrhy. Děkuji, pane Rene, zejména e, Poslední bod o tom monitorování. To je velmi důležité pro tento výbor. Pan Mojze. Děkuji, pane předsedo. Jako stínový zpravodaj za SAD mohu potvrdit, že Gruzie skutečně byla eh, dlouhodobě eh, stabilním a spolehlivým partnerem EU. Eh, Proměrná domácí politika proběhla již dříve bez pobídek z EU. DCFTA může vést pouze k posílení tohoto trendu. Měl by to být moderní nástroj, který by měl modernizovat ekonomiku instituce v Gruzii. by se to mělo projevit ve všech oblastech eh, života společnosti. Ústupky padly na obou stranách eh, a celkově vzato strategicky A myslím, že to je podobné také v případě Moldavska, o kterém budeme mluvit okamžik. Souhlas s tou dohodou přidružení s Gruzí bude velkou pomocí v budoucnosti a nebude to znamenat žádné ekonomické náklady pro evropské občany. Takže já plně podporuji Oliho a my to tedy také schvalujeme. Děkuji. Žádné, žád, eh, nikdo se nehlásí o slovo. Komise bude chtít něco říct? Ignácio? Jenom velmi stručně, pane předsedo, já chci říct, že my vítáme návrh tohoto stanoviska od pana Rena Myslím, že je to nesmírně důležitá dohoda a velmi rádi budeme parlament pravidelně informovat o provádění této dohody. Pan Ren? Je tady ještě jedna žádost o slovo? Well, on behalf of the GUE... Jménem GUE chci říct, že my jsme pro souhlas s touto dohodou ale jsou tady určité obavy o vyspělosti Gruzie, jak politicky, tak ekonomicky. S tím, jestli bude schopna se Gruzie přizpůsobit těm standardům, které my bychom rádi zavedli touto dohodou, také s tím, eh, co se událo na Ukrajině, je možné se ptát, jestli obchodní dohody skutečně slouží jako mostek k míru a nepovedou k izolaci od Ruska. Takže na základě toho my ještě zvážíme naše e, finální stanovisko. Pan Ren, děkuji. Děkuji za vaši podporu, za souhlas. Co se týče připravenosti Gruzie, tak myslím, že to je pochopitelné se ptát. poslední době se eh, to vyvíjelo velmi příznivě. Například eh, se tam podařilo obnovit obchod s Ruskem. Já jsem se nedávno setkal eh, s stálým zástupcem tady v Bruselu. A ten souhlasil s tím, že to přispěje k ekonomickému rozvoji. A chtěl bych také poděkovat komisi za velmi dobrou spolupráci při přípravě tohoto textu, takže navrhuji, abychom postupovali dále. Děkuji a chci tedy konstatovat, že rozprava skončila. Máme zde lhůtu, to je 29. září 18 hodin a budeme mít ještě mimořádné zasedání v Štrasburském týdnu anebo 5. či 6. listopadu. Eh, to bude také záviset na kalendáři činnosti výboru AFET. Děkuji vám a je jasné, že v otázce souhlasu žádné další eh, pozměňovací návrhy, eh, kromě těch protikladných, nejsou možné, protože můžeme říct pouze ano či ne. Dobrá a následující bod na programu jednání je velmi podobný jako ten, který jsme právě projednali nyní. Ovšem zde ten časový plán je ještě kratší. A to proto, že na základě politické citlivosti této otázky AFET rozhodl, že otázka usnesení a jeho souhlasu eh, musí být eh, vyjednána již 16.10. To znamená, že máme pouze šanci předložit stanovisko, pokud budeme pracovat eh, rychle a pokud se zřekneme překladu do všech eh, jazyků, eh, když tedy ten text budeme mít pouze v angličtině, protože jinak by ten časový harmonogram nebyl eh, možný. Jinak bychom to nemohli předložit na zasedání 6. 7. 10. Takže prosím, abyste přijali tento postup. Nejdříve však dávám slovo pravodají. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Tato práva víceméně podobná jako ta předchozí, týkající se Gruzie. E. tady to všechno souvisí s východním partnerstvím a se situací na Ukrajině. Já rychle projdu hlavní body té zprávy, tam řada technických věcí, samozřejmě rád Eh, odpovím na vaše otázky, pokud nějaké budete mít. Dohoda o přidružení s Moldavskem by mohla znamenat eh, velké změny v Moldavsku a neponese to žádné náklady pro EU, takže to si můžeme snadno dovolit. Eh, účelem jsou dvě věci, jednak politické přibližování a eh, prohloubení ekonomické spolupráce na základě společných hodnot a eh, historických vazeb. Někdy společné hodnoty jsou velmi prázdným slovem, ale myslím si, že tady v tomto kontextu ty hodnoty jsou skutečné. Motorem no, ekonomické integrace je dohoda o volném obchodu, což znamená mm, podstatné přiblížení regulačního prostředí, takže Moldavsko bude muset přijmout řadu eh, evropských norem, zejména ve výrobě. A druhý eh, pilíř je liberalizace trhu. Moldavsko je do značné míry zemědělskou ekonomikou, 36% tam představuje eh, zemědělství jako podíl na celkovém HDP, 27% pracujících eh, pracuje právě v zemědělství a představuje to značnou část exportu země, takže ty ústupky eh, v oblasti zemědělství jsou velmi podstatné. Evropské ústupky jsou velmi štědré, plná liberalizace, s výjimkou šesti citlivých eh, produktů. Mohu vám dát ty eh, podrobnosti, Česneky například mezi nimi. To by vás mohlo zajímat. Ovoce a zeleniny. To tak není, to je součástí dohody. Co zbavený clan. Ad valorem i konkrétní kategorie abychom se vyhnuli podvádění s těmi označenými eh, původu, Tak tady máme mechanismus, který by se měl zabránit obcházení těchto pravidel. Pokud se dosáhne určitého eh, prahu, které by měly indikovat, že to není Eh, zboží opravdu z Moldavska, ale že to je reexport eh, od někud odinut, tak eh, budou muset moldavské úřady dokázat, že to skutečně z Moldavska pochází. A poté ty exporty budou moci pokračovat. Moldavské ústupky také byly velmi velké. Liberalizace, jenom asi 100 položek bylo vyloučeno z působnosti a u těch citlivých položek. O těch vás mohu informovat podrobně. Za tři roky by společně ta dohoda měla být eh, přeskoumána. Eh, také se to týká těch produktů, které by měly nést eh, označení zeměpisného původu. Přístup k trhu tady dojde k plné liberalizaci na obou stranách. Pouze v některých citlivých oblastech to otevírání trhu bude velmi postupné. Eh, Již teď eh, máme zajímavé signály eh, z průmyslu, například nebudou platit celní tarify pro obnovitelné e-, energie a průmysl už teď naznačuje, že bude chtít eh, investovat do průmyslových kapacit v Moldavsku. Takže se ukazuje, že už teď eh, to napomáhá rozvoji eh, hospodářství. V té dohodě je celá řada věcí, které se budou muset adaptovat, tedy Moldavsko bude muset adaptovat své standardy Eh, týkající se infrastruktury, SPS, to jsou ty sanitární a fitosanitární eh, opatření. I celní systém se bude muset eh, přizpůsobit naší praxi, aby se zabránilo podvodům. také poštovní služby, pravidla pro finanční služby a licen, vydávání licenci, i to se budou muset reformovat, aby se e, nevydávali komukoli veřejné zakázky, tady to je úžasné, budeme mít eh, plný vzájemný přístup na všech úrovních nová moldavská pravidla by se měly odvíjet do těch evropských, takže bychom tady mohli velmi snížit míru korupce. Také eh, ten dotační eh, systém se přizpůsobí, i to bude mít dopad na situaci v zemi. To znamená rozhodnutí té elity v Moldávsku, že eh, se chtějí vydat správným směrem. Myslím, že to má potom velký transformační vliv takže by to mohlo znamenat proměnu celé společnosti. Udřitelné, udržitelný rozvoj. I tady by přijaty velmi štědré eh, standardy, například Mezinárodní organizace práce. Moldovsko za to zaplatí hodně, bude to um, Eh, moldavskou společnost stát, to je hodně, ale je to investice do její budoucnosti. A my to velmi vítáme, že Moldavsko se chce přiblížit EU. A i proto by Evropská unie měla podpořit tuto transformaci technické a ekonomické. Máme také poměrně velký rozpočet na to účely ve východním partnerství. Takže ten dopad by měl být velmi pozitivní, měl by to mít eh, dopad až ve výši 5,5 HDP. Pro naše společnosti to bude znamenat předvídatelnější a stabilnější eh, trh. A ještě na závěr několik slov k politickému významu této dohody. Není to zaměřeno proti nikomu. Je to svobodná volba, moldavská EU. Kdokoliv v tom vidí něco jiného a vidí v tom nějaké spiknutí, tak se mílí a nechápe naše hodnoty. Z toho hlediska si myslím, že to rozhodně není žádné porušování svobody, jako to bylo v případě Ukrajiny. Takže v tomto kontextu zase žádné náklady pro EU to nese, jenom výhody. Jen když si uvědomíme, eh, jak malá je ta moravská ekonomika, tak ten celkový dopad bude velmi omezený. Bude to mít samozřejmě obrovský pozitivní dopad na moldavskou ekonomiku. Povede to k reformám, a proto bych vás chtěl vyzvat, abyste schválili tento text a e, vydali souhlasné stanovisko. A aby i AFED e, potom vydal souhlasné stanovisko. Thank you. Děkuji. Já budu mluvit jménem pana Winklera. EU a mm, asociační dohoda mezi EU a Moldavskem má prohloubit vztahy mezi Moldovskem a EU. Co se týče postupné integrace Moldavska s EU, vnitřního trhu pomocí DS, DCFTA. Podařilo se nám umožnit v Evropském parlamentu urychl, e, prosadit urychlení postup e, udělení souhlasu a ratifikovat to bezodkladně tento souhlas vzhledem k politickým um, vývoji se stal ještě naléhavějším. Bylo souhlas uh, s urychlením tohoto postupu, aby to bylo na plénu v listopadu před volbami v Moldavském. Moldavsku. My požadujeme tedy uh, rychlé přijetí dohody. Děkuji, Helmut. Děkuji. Principu máme stejné otázky, jako jsme projednali s Ukrajinou a uh, Gruzií. Jednáme o uh, transformační zemi, která e, kdy volíme partnery pro tuto modernizaci. Samozřejmě také je, to platí pro Moldavsko a já chci poděkovat tady zpravodaji za vysvětlení. Um, tedy dvakrát nebo třikrát zdůraznil, že eh, to není z důvodu tedy mm, Evropské unie, kdo má skutečný profit z toho DCFTA. 90% moldavské ekonomiky to vytvářejí malí a střední podnikatele. Jsou oni konzultováni při dopadu eh, co do dopadu DCFTA na jejich ekonomickou situaci během obtížného transformačního období. 90%, 80% se zaměřuje na zemědělskou produkci. S vstupem v platnost, tedy předměžné eh, dohody DCFTA, Ruská federace již zvýšila cla. Takže zase čelíme eh, problematice vztahu mezi EU, Moldavskem a Ruskou federací, eh, co se týče skutečných ekonomických toků zboží. To je samozřejmě také e, součást toho zemědělského sektoru. Je tedy e, Evropská unie připravena udělit Moldavsku přístup na své trhy okamžitě v této fázi po prvním září. To je otázka, která souvisí e, se stabilitou, protože máme volby v listopadu. Proto urychlujeme tedy naše postupy. A to mě vede k otázce, domníváme se, že náš tedy signál vůči moldavské společnosti pomáhá ehm, vybrat budoucí perspektivu a akceptovat uh, transformační období, a nebo to zvýší jaksi rozdělení společnosti. Jak víte, um, některé politické strany jsou pro, jiné um, strany jsou proti. Jak víte, tak mm, vstupujeme do mm, debaty společenské a když zohledníme měsíční příjem dělník pracujících eh, občanů v Moldavsku je 100 euro. Co to znamená? Pokud EU firmy EU budou mít snadný přístup eh, a budou tlačit na konkurenci s moldavskou produkcí. Umožní to moldavským podnikům skutečně konkurovat producentům EU? A poslední otázka, vy jste zmínili um, veřejné zakázky. Povede to k uzavření veřejných služeb EU? A nebo bude možnost zachovat ty e, veřejné služby zastávající situace? Takže zase to je tedy mm, otázka debaty vůči EU či Ruské federaci. Děkuji. Ignácio? Mm, děkuji. Já um, jsem já chci informovat z hlediska mm, komise, že bychom velice vítali rychlou ratifikaci těchto dohod. Je to důležitý signál partnerům vy, který se jasně rozhodl eh, ke zbližování s Evropskou unii. První otázka. Moldavsko již podle eh, provizorní aplikace této dohody má eh, bezcelní přístup do EU. Ehm, mm, jde sem 45% vývozu. Jediný ne, výjimky jsou um, některé zboží, které e, výjimku dále. Pak jsou tam kvóty v případě přetažení určitých e, kvót. Pak je, jinak je tam přístup na evropské trhy moldavských exportů. Co se týče moldovských um, um, tak um, jsou tam některá přechodná období až pro, citli, u citlivých produktů až do deseti let. E, Sledování s Evropskou AKI je proces. Závisí to na prioritách, tedy jak se e- Moldavsko učí, že bude se zbližovat s AKI. to je rozhodnutí tedy moldavských orgánů. Co se týče veřejných zakázek, to je vlastně závazek se sladit s pravidly Evropské unie a to nijak neovlivňuje status veřejných služeb. Tam není důvod mít z toho nějaké obavy. Je faktem, že Moldavsko je eh, předmětem ekonomických tlaků Ruské federace, která se rozhodla přerušit aplikaci preferencí pro Moldavsko. Eh, nevím, jakou hrozbu může Moldavsko eh, představovat, ale rozhodli se, že přeruší ty mm, preference a že zavedou nějaké zákazy na dovoz A mm, z tohoto důvodu je nutné, aby parlament vyjádřil svoji podporu co nejrychleji. My nejednáme o tom návrhu komise, který byl dát nějaké, nějaký další prostor pro Moldovsko, ale to by bylo k jednání. Děkuji. And once again the rapporteur, please. Slovo má ještě jednou zpravodaj. Uh, uh, Děkuji za mm, některé mm, otázky, některé byly filozofické k těm veřejným službám. Eh, to už odpověděla komise. Zda dohoda vytvoří skutečné příležitosti pro moldavské podniky Mm. Tak ten přístup k trhům, ehm, samozřejmě nízké mzdy je také v určité fázi cyklu konkurenční výhoda. Pokud se ty standardy mm, jak si ustanoví na začátku, tak to obvykle vytváří příležitosti pro investory, zahraniční investory. To tlačí platy nahoru, nové technologie se tam dostanou, spousta příležitostí se tam otevře. A je tam potenciál pokroku. Mm, FTA vede, existuje model rozvoji, který je založen na eh, FTA a vývozu. Moldavsko má určitou tradici přístupu na evropské trhy, takže to lze rozvíjet. Dlouhodobá integrace z postsovětských trhů mm, s evropskými trhy by byla eh, přínosná pro méně konkurenční eh, malé střední podniky na Moldavsku a to by jistě preferovali. Když se podíváte na Rusko, tak ruský model není konkurenceschopný. Rusko spoléhá na ropu a plyn. To jsou tedy jaksi e, dary od Boha, přičemž skutečná konkurenceschopnost ekonomická Ruska je nízká. Pokud se s tím Moldavsko bude integrovat, tak bude jaksi v tom prokletém cyklu nedost nedostatečného rozvoje. Samozřejmě s integrací s evropskými trhy může nastat šok, je tam potřeba přizpůsobení, ale e, v podstatě to začíná pozitivní rozvojový cyklus. E, regulační přibližování je obrovská věc, nejenom kliše. Pak tam poteče kapitál. To je tedy moje velice upřímná odpověď. na, na dlouhodobou perspektivu, která mm, byla předmětem vaší otázky. Milí kolegové, já jsem neměl námitek proti zkrácení harmonogramu a ohledně tedy pozměňovacích návrhů v angličtině. Máme tedy 29. jako lhůtu 18 hodin. Je možné tedy předložit pozměňovací návrhy, které se eh, vyjádří ve smyslu ano a ne. Máme doprovodné usnesení a pozměňovací návrhy budeme projednávat 6. října října. 7. října pak budeme hlasovat o těchto. Chtěl bych ještě upřesnit, že s Ignáciem eh, bude, bude pokračovat debata. Paní Šarencová eh, organizuje také slyšení ohledně sankcí eh, proti Rusku a Ignácio tam bude během polední přestávky. Jinak tedy končím oficiální část tohoto zasedání a zvu koordinátory, aby se eh, sešli na schůzi koordinátorů.